hovořit podrobně o tom, jak takový dialog můžeme zorganizovat. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, paní komisařko, a chtěl bych také poděkovat našemu zpravodaji, panu Derosovi. Vážení kolegové, mám pro vás dobrou zprávu. Nyní se dostáváme k naší poslední zprávě a je to zpráva pana Kačmarka, zvyšování dopadu rozvojové politiky Evropské unie. Takže prosím, máte slovo komisař. Pane předsedo, pane, paní komisařko, eh, vážení kolegové. Ta zpráva, o které budeme zítra hlasovat, je velice důležitá pro budoucnost rozvoje spolupráce Evropské unie. Proč? Totiž v říjnu představí Evropská komise zprávu eh, s tématem právě priorit evropské rozvojové politiky a ke konci roku navíc legislativní návrh. V Busan v Jižní Koreji se bude konat další fórum na nejvyšší úrovni ohledně efektivity této Eh, pomoci. A právě to je rovněž jedním z rozvojů, jedn, priorit, jednou z rozvojových priorit polského předsednictví. Proto nastal správný okamžik, abychom sami sdělili svá očekávání. Základem k naší diskusi je zelená kniha o um, inkluzivním růstu a udržitelném rozvoji, kterou Evropská komise nám eh, předala v loni a my jsme dosáhli širokého konzensu, my souhlasíme s mnohými návrhy, ale domníváme, Domníváme se, že rozvojová spolupráce se musí ještě více zaměřit na efekty a konkrétní výsledky, i když nechceme považovat indikátory za všechno. Musíme se vyhýbat situaci, kdybychom se soustředili pouze na takzvané jednoduché země nebo jednoduchá odvětví, tam, kde se dá lehce dosáhnout výsledku a nikoli soustředit se nebo na úkor zemí, kde by ty výsledky byly nejdůležitější, kde jsou nejdůle, největší potřeby. Musíme se snažit opravdu pomáhat těm nejchudším, chudým a těm, kteří měli smůlu se narodit v zemi, eh, v níž není dobrá vláda. Zároveň si připomeňme, že 72% chudých lidí na světě nebyli v těch nejchudších zemích, ale v těch zemích s průměrnou úrovní eh, příjmu. A rozvojová spolupráce nesmí najednou přestat v momentě, kdy se země z této nejnižší kategorie LDC eh, dostane výš. Podporujeme rovněž úsilí zlepšit koordinaci. Jsme za to, aby byly správně rozdělovány úkoly a aby každý stát přispěl tím, v čem je nejlepší. Podporujeme rovněž to, že komise chce investovat do e, obnovitelných energií a zemědělství, protože tam e, mají e, rozvíjející se země poměrně vysoký potenciál. Proto si myslíme, že ty priority by měly umožnit rovněž malým a středním podnikům v těchto zemích a rovněž místním a regionálním samozprávám. Dva, dvě další oblasti, tematické oblasti je udržitelný růst a klimatické změny. Avšak téma, jež bylo nejkontroverznější, je ten takzvaný inkluzivní růst, růst podporující zapojení. Ale nebojme se tohoto pojmu. Pro mě osobně to znamená takový typ růstu, který je na straně chudých totiž eh, kde v důsledku tohoto typu růstu se budou zmenšovat společenské rozdíly. Jinými slovy, růst má být přístupný právě chudým lidem, nikoli pouze těm, kteří jsou nejaktivnější. My víme, že to není lehké, že taková společenská inkluzivita eh, zahrnuje mnoho úkolů. Přístup k pracovním trhům, zvýšení pracovních standardů, eh, sociální zabezpečení, eh, zlepšení daňového systému. To není lehké. Výbor DV neustále opakuje svůj názor, že formulujeme-li nové úkoly, nemůžeme zapomínat o tom, co, k čemu jsme se zavázali i již dříve a je tomu tak i nyní. I když budeme mít nové úkoly, musíme zároveň plnit i ty staré. Nejde pouze o morální odpovědnost, rovněž o naši věrohodnost jako e, partnera těchto zemí. Proto chceme-li zvýšit efektivitu rozvojové spolupráce, nesmíme to brát jako určitou záminku k tomu, že bychom zmrazili či zmenšili e, rozsah této pomoci. To je důležité, abychom byli pojímáni vnímáni jako důslední. Děkuji všem poslancům, stínům, poradcům, kolegům za pomoc v tom, jak se to podařilo připravit tuto zprávu. Já rovněž děkuji vám, pane zpravodaj. Vidím tady pár kolegům, kteří se chtějí umout slova. Nejdříve máme tady paní Keller. Thank you and also thanks a lot to the rapporteur. Chtěl poděkovat panu zpravodaji, Otázka dosažení účinnosti je velice důležitá v případě takovéto pomoci, rozvojové pomoci. A myslím si, že principy, které jsou v pařížské deklaraci, jsou přesně těmi pravými. Díky nim naše rozvojová pomoc je účinnější. Nicméně neměli bychom směšovat myšlenku účinnosti eh, s takzvanou hodnotou za peníze. Eh, rozvoj nenastane přes nos. Máte celou řadu škol, které budujete a neznamená to, že vzdělávání potom bude také kvalitní, které bude v těchto školách poskytováno. Neměli bychom spadnout do pasti, že budeme krátkodobé výsledky poskytovat, nicméně bychom měli podpořit spíše dlouhodobé cíle a dlouhodobý rozvoj. Rozvoj chce čas a pochopitelně nezapadá do všech plánů na volby, ale tak to je prostě realita, takže se musíme především zaměřit na dlouhodobou realitu. Děkuji, pan Kortež. Sí, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. V krizovém kontextu je třeba přemýšlet na úrovni celé Unie o efektivitě rozvoje politiky, abychom mohli lépe bojovat proti chudobě. Evropská unie je skvělou platformou pro lepší koordinaci komunitární pomoci jednotlivým zemím. Můžeme nyní zdvojnásobit úsilí, pokud je o efektivitu. A víme, že sami nemůžeme vymítit chudobu. Celá řada výzev existuje na evropské úrovni a na úrovni mezinárodní a musíme na ně reagovat a možná uvažovat o revizi našich priorit je třeba o uvažovat o cílech tisíciletí. Jaké cíle by měly být zvoleny, abychom vymítili chudobu? Co se týče finančních nástrojů, víme, že nestačí pro vymícení chudoby. A domníváme se, že třeba vytvořit daň z finančních transakcí, to je řešení. Za třetí je třeba, aby došlo k interakci

především eh, pokud se jedná o jejich zásobování potravinami a eh, rozvoj zemědělské činnosti. děkuji za pozornost. já také děkuji a předávám slovo panu ferreirovi. pane předsedající há neste debate uma questão. Děkuji, pane předsedo. Máme tady politiku soudržnosti, která je velice důležitá. A zde slyšíme o cílech eh, rozvojových těch eh, cílů tisíciletí a musíme si tedy uvědomit také důležitost zemědělství, školství, znalostí. To jsou zcela zásadní věci, abychom mohli prosazovat další rozvoj především zemí, které jsou méně rozvinuté. Také tady existuje problém s celosvětovým eh, trhem, systém financování, který by měl zajišťovat rozvoj a tedy pomáhat těmto zemím. Musíme neustále zlepšovat eh, zdravotnictví, eh, snižovat chudobu, ale musíme také pracovat s VTO na strukturálních otázkách. To jsou důležité věci. Například zdravotní služby, které musí být poskytováno celému obyvatelstvu. Dále je to otázka základních surovin v daných zemích. A je tady, existuje existuje tady seznam celých, celé řady nekoherentností. Pan předsedající, vážená paní komisárka, Vážený pane předsedo, vážená paní komisařko, modernizace evropské rozvojové politiky musí vycházet z hodnotění dosavadních způsobů fungování evropské rozvojové politiky. Já jsem přesvědčen, že Evropská unie musí vynaložit mnohem větší úsilí na podporu pracovních a podnikatelských návyků obyvatel rozvojových zemí, tak aby postupně přecházeli od primitivních a neefektivních E, činností, případně od nečinnosti, protože nemají příležitosti k práci, která je společensky potřebná a která jim i přinese slušný a přiměřený výdělec. Současně je potřebné dohlédnout na to, aby podnikatelská pravidla v těchto zemích byla jednoduchá a daňový systém, aby byl nenáročný a spravedlivý. Musíme usilovat o to, aby chom občany v těchto zemích naučili, jak se někdy říká, chytat ryby, než abychom jim ty ryby dávali darem. Děkuji. Paní komisařko, je tři čtvrtě na 12. Já jsem vám slíbil, že půjdete domů eh, za 5 minut 12, tak je na vás, zda se to zvládne. Děkuji, je to velice laskavé, pane předsedající. Vážení členové, srdečně vám děkuji za tuto zprávu. Pane Kačmarku, opravdu to skvěle zapadá do současné debaty, kterou v současné době vedeme a rovněž do eh, toho, jak se zamýšlíme nad tvarem současné politiky Právě jsme ukončili konzultace nad zelenou knihou týkající se této politiky. Měli jsme 40 písemných eh, reakcí a rovněž jsme dostali ještě mnoho jiných eh, dokladů od jiných eh, zainteresovaných stran. Je to na webových stránkách. Zamyslíme-li si nad zjištěními této konzultace, komise přípravy sdělení, to bude k dispozici v půli října. Díváme-li se na celek, tak vidíme, že se vlastně lišíme v velice málo věcech týkajících se eh, dopadu naší rozvojové politiky. Je samozřejmě zásadní, že musíme být eh, inkluzivnější, musíme volit růst, který eh, je udržitelnější. A parlament rovněž zdůvod, zdůrazňuje například energetiku, dodávky potravin, a rovněž zásadní význam dobré zprávy a vlády tak, aby e, nebyla e, korupce, aby daňový systém fungoval řádně. My sdílíme vaše obavy, sdílíme vaši angažovanost a zájem na transparentnosti na politických reformách a komise stejně jako parlament říká, e, patří to místním samozprávám, regionům, ale i těmto zemím, aby se tomu věnovali. Zároveň chceme podporovat lidi, kteří mají mít lepší život tím, že podpoříme vzdělání, nechceme úzce definovat příjem a rovněž chceme se snažit eh, eh, o indikátory, eh, které jsou ty indikátory cíle tisíciletí, které nám pomůžou šířeji pojímat tuto problematiku. Jsem ráda, že poslední Evropská rada potvrdila, že bude věnovat při nejmenším 0,7 svého rozpočtu na rozvojovou pomoc eh, do roku 2013. A samozřejmě, že jsem velice ráda, eh, že tam máte bod 49, totiž propojení externí politiky, migrace, tu externí a interní politiku. U toho rozlišování, ano, souhlasíme, že musíme zacílit pomoc tam, kde eh, ten dopad bude největší a kde je největší potřeba, co, ale neznamená, že se budeme soustředovat pouze na rizikové země a e, že budeme na, nebo případně na příliš bezpečné země, musíme to vyvážit. Rovněž zajímavé je, když parlament hovoří o vyhodnocování rizik spolupráce se soukromým sektorem, případně um, Eh, inovační eh, mechanismy financování. Rovněž registrujeme odkazy na eh, rovnost pohlaví a na to, že se musí pomáhat zranitelným skupinám. Ve zkratce řečeno, Evropský parlament a pan zpravodaj Kačmarek nám přispěli mnohými dobrými, kvalitními náměty, které zlepší naši práci. Děkuji všem, děkuji pane předsedající, děkuji všem poslancům. Děkuji, paní komisařko, za vaši trpělivost, za to, že jste mezi námi setrvala. Děkuji rovněž panu Kačmarkovi. Tedy uzavírám rozpravu nad eh, zprávu pana Kačmarka, ještě než vše uzavřeme, bude tady pár zpráv. Paskyš mi v souvislosti s novými skutečnostmi, ke kterým došlo v jeho případě, postoupil žádost o přezkoumání rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 7. září 2010, kterým byl zbaven své poslanecké